So, colleagues, I think we should start again. Kolegové, tak se domnívám, že bychom měli začít. Michael. we want to start. Okay. So, I want to switch my... Uh... Bych rád přešel do své mateštiny, do Němčiny. Začínáme. Pokračujeme schůzí našeho výboru, kterou jsme přerušili ve 12.30. Nyní jsme u bodu číslo 16, což je rozprava s Mezinárodní námořní organizací IMO. A dnes zde vítáme generálního tajemníka této organizace, pana Lima. A rovněž jsem také vítám ředitele oddělení pro mořské prostředí, pana Hioruki Yamado. Milí pane Lime, milí pane Yamado, jsem velice rád, že jste dnes mezi námi na výboru. Výbor pro dopravu a cestovní ruch vám děkuje za to, že jste si vyhradili na tuto návštěvu čas a že jste ochotni nám vysvětlit činnost Mezinárodní námořní organizace. Co se týče eh, lodní dopravy, mm, tak ta je vlastně v popředí, co se týče emisí CO2 a samozřejmě mm, hraje důležitou roli při klimatických změnách. Je třeba, aby tedy lodní doprava přispěla k našim eh, snahám čelit klimatickým výzvám. Rovněž také eh, musíme pro námorní sektor stavit cíle pro snížení emisí CO2. Náš výbor je toho názoru, že snaha Evropského parlamentu v rámci jednání v rámci organizace IMO musí být plně zohledněny. Jsem toho názoru, že spolupráce mezi parlamentem, zejména výborem TRAN a organizací IMO by měla být posílena. Já vám nyní oběma dám celkově 15 minut a poté poprosím poslance členy výboru, aby vám kladli otázky. Dobu jsme rozdělili takto. Pan Lim eh, bude mít na svůj úvodní projev pět minut a pan Yamada pak bude mít deset minut na svou prezentaci. Já bych tedy nyní poprosil nejdříve vás, pane Lime. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bylo mi dáno pět minut. Já bych je však velice rád postoupil kolegům, tak to zkusím za tři. V první řadě je mi obrovskou ctí, že se nacházím právě zde a že mám možnost k vám promluvit. Zároveň bych vám rád poblahopřát ke zvolení a ke znovu zvolení. Rovněž bych rád vyjádřit, jak oceňuji konstruktivní dialog mezi organizací IMO a Evropským parlamentem, který probíhá posledních několik let, no a s výhledem i toho, že bude pokračovat zdárně i nadále. Zabýváme se otázkami zvýšení bezpečnosti i dosažení větší čistoty moří. Jak víte, zejména um, environmentální otázky a otázky spjaté s klimatickými změnami nás doslova v posledních eh, době zahlcují a IMO se snaží se jimi zabývat, seč to jde, no a já doufám, že spolupráce s Evropským parlamentem v této otázce bude pokračovat rovněž máme 174 členských států. Někdo říká, že ty pokroky, kterých dosahujeme, jsou mizivé, ale já vás mohu ujistit, že každý členský stát se snaží zrychlit, ale zároveň to vyvážit moudrým rozhodováním. U klimatických změnám tam to rozdělujeme na dva okruhy. Jednak technické záležitosti, operační záležitosti a zrychlení optimalizace. Pak druhá oblast, to je budoucnost lodního paliva. Tam se snažíme dále zaostřit na to, jak řešit problém právě paliv. V průběhu naší práce probíhá spolupráce jak s vámi, tak ale i s Evropskou komisí. Ono nás totiž pojí stejný cíl, stejná vize a je v našem oboustranném zájmu spolupracovat. Já rozhodně i můj tým se snažíme udělat maximum pro usnadnění vzájemných styků a pro to, abychom rozšířili seznám těch palčivých otázek, zejména klimatické změny. To je, já bych to nazval humanitární záležitost. Jedná se o doktrínu, která musí být naším motem, které se musíme držet a zároveň o filozofii již se musíme řídit. Závěrem tedy bych rád vyzval Evropský parlament ke spolupráci, k další spolupráci a rovněž požádat vaši sněmovnu, abyste nás podporovali. Doufám, že ty globální standardy, k nímž se dopracujeme, budou moudré, jasné, transparentní a navodí rovné podmínky. Děkuji. Dank, Lim. Děkuji mnohokrát, pane Lime, za vaše úvodní slova. A nyní bych rád poprosil panu, pana Yamadu, aby nás seznámil se svou prezentací. Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil trochu vybavit vše podrobnostmi to, co zde zaznělo. IMO je specializovaná agentura OSN pro globální regulační rámec jak bezpečnosti, tak i čistoty IMO už má přes 50 mezinárodních povinných nástrojů, zejména bezpečnost na moři, úmluva o předcházení znečišťování moří. To je vše, na čem obrovský záleží. A ty jsou dokonce i aktualizovány mm, jednou či dvakrát ročně. A e, ty změny pak eh, vstupují v platnost eh, asi za rok a půl, přibližně to je dáno naší specifikou, takže kdykoliv něco pozměníme, ono to dříve či později vstupuje v platnost. Tak to my pracujeme. A ta zhromáždění IMO, to jsou ty nejvýznamnější události. 174 členských států se schází, ale um, Schází se pouze jednou za dva roky, proto naše rada jedná v mezidobí. Máme čtyřicítku členů té rady, deset z nich jsou eh, členské státy Evropské unie, takže i Evropská unie tam má velké slovo. A nyní bych rád se zmínil o úmluvě MAPL která předchází eh, eh, Pol. Tam jde o předcházení chemickému znečištění, předcházení vylučování eh, toxických látek, včetně z odpadů. Ono i tam se to pak potažmo týká vyhazování plastů do moře, nyní to už je zakázáno, no a my to ještě propracováváme. Dnes bych rád eh, hovořil o šesté příloze Marpol. Tady se konkrétně jedná o eh, znečišťování eh, i ovzduší v mezinárodní lodní dopravě. Víte, že IMO 2020 zavádí Prahy, z oxidu síry a jak víte, tam už jsme to omezili z předchozích 3,5% bodů na pouhé půl procento, což je významný krok předu. A jak víte, od 1. března zakážeme převážení paliv která obsahují vyšší podíl síry, než je tento daný. Dále ty noxy, to jsou zase oxidy dučí, dusíku. Tam jsme zavedli povinné za sledování přátelského vztahu životnímu prostředí. To se bude týkat nových lodí po roce 2013 a fázovitě se to zavádí, ale od letošního roku už je tam požadované 20% snížení a e, původ, mně se vyžadovalo i 30% snížení od roku 2025, i když na základě naší původní strategie se zdá, že zkusíme zrychlit. A proto, když se bude v Dubnu konat další zasedání, tak doufáme, že další pozměňující návrh ještě posílí a urychlí ty Mm, fáze jednu po druhé tak, aby už 30% eh, nastalo v roce 2022 a do roku 2025 z toho už bylo 50%. Tady vidíte znázornění té strategie IMO a jejího vývoje. Původní významná ambice je, že do roku 2030 naše klimatická intenzita, teda působení na klima, by měla už být snížena u všech plavidel, jak těch nových, tak i těch stávajících. A od roku 2050 doufáme, že emise z mezinárodního eh, lodního hm, provozu eh, budou snižovány. O polovinu by měly být sníženy a vidíte tam ta modrá křivka, tak by se situace vyvíjela, kdybychom neudělali nic. Naopak by se vše eh, zvýšilo, zintenzivnilo, kdežto po zavedení našich opatření vidíte, že ta zelená křivka klesá. A každé plavidlo povinně musí dekarbonizovat a to je velice ambiciozní strategie. Tady je další na znázornění naší strategie. V roce 2008 hovoříme o 950 milionách tun. A do roku 2050 by to mělo být necelých 400 milionů tun. I zde vidíte scénář, kdyby se nic neměnilo a scénář, kdy naopak po zavedení různých eh, technologických změn, například eh, racionalizace motoru a tak dále, se dá dosáhnout eh, zlepšení. Ta oranžová plocha, to jsou operační opatření, kde například počítáme s optimalizací rychlosti a rovněž racionalizací a plánováním vstupování do přístavu. Pak máme tu zelenou plochu a tam se jedná výslovně o inovace. Například eh, paliva s, nulovým, s nulovými emisemi CO2, například vodík, ale možná i větrná energie. Pokud tedy skombinujeme tato opatření, tak jsme přesvědčeni, že ty ambiciozní cíle skutečně do roku 2050 eh, zvládneme. Další cesty směrem k lodnímu provozu s nulovým vylučováním uhlíku. Jak víte, IMO je celosvětová mezinárodní organizace, která upravuje z pohledu pravidel lodní provoz všude. A velice důležité je, že musíme prohloubit spolupráci jak s odvětvím lodním, tak i s, lodnic, s loděnicemi. Chceme, aby se takováto spolupráce a spolupráce s příslušnými vědními odděleními, s vědou a vývojem staly katalyzátorem těchto změn. Kromě toho pravděpodobně budeme potřebovat eh, tržní mechanismy a tržní opatření, eh, tedy MBM jim říkáme, které nás podpoří. Pro globální odvětví, jako je to naše lodní odvětví, budeme vítat jakékoliv návrhy, i když zatím uvažujeme poměrně krátkodobě. Snažíme se soustředit na určitých krátkodobých opatření. Do roku 2023 už chceme vidět výsledky. Přesto však uvítáme jakékoliv jiné návrhy, které mohou vyplývat eh, z logiky vývoje věcí a když dostaneme patřičné podklady, tak je zvážíme. A nyní tady máme ty aktivity typu TC máme vlastní technickou spolupráci, to je právě to TC, a mm, máme vlastní i spolupráci v rámci různých projektů, například ITCP, zaměřené na určité státy či regiony. Máme například takový globální, takovou globální síť MTCC, která se snaží združit ty technologické výdobytky a vyhodnocovat je a zpracovávat je v centru určitém. To bude finalizováno do konce tohoto roku. Tady si vážíme spolupráce s EU a doufejme, že díky tomu přispějeme k našim cílům ještě významněji. Navíc naše středisko vysílá silná poselství příslušnému odvětví, tak, aby ty snahy o um, nulové vylučování vodíku v lodní dopravě přineslo skutečné ovoce. Já doufám, že jste se dokázali přesvědčit, že IMO skutečně pokračuje ve své strategii a dělá pokroky. Ta bude aktualizována v roce 2023. Chceme ale i obohatit i ty tradiční metody práce. Tedy poselství zní, připojte se k nám, podpořte jeden jediný globální regulační rámec a my tuto podporu uvítáme. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Yamado, děkuji mnohokrát, pane Lime, děkuji mnohokrát za vaše úvodní příspěvky. U nás v, parlam- v Evropském parlamentu to probíhá takto. Poslanci mohou klást otázky, nej- otázky nejdříve koordinátoři za jednotlivé politické frakce, to jsou ti mluvčí frakcí v tomto výboru a začneme s frakcí EPP. A bylo mi oznámeno, že Barbara Thaler Eh, předala tento úkol paní Adamovič, takže prosím paní Adamovič, aby položila svou otázku. Máte dohodnuté tři minuty času, prosím. Děkuji. Je to pro mě velké požešení, že jste dorazili na výbor TRAN. Já jsem tady novou a také jsem eh, právničkou na, na, eh, specializovanou na námořní právo. My eh, z Gdaňsku, kde se zabýváme námořním právem, takže pro mě je dnešní diskuse velice důležitá. Pokud souhlasíte, tak já teď přejdu do polštiny. Ehm, nie ulega wątpliwości. Není pochyb o tom, že jedním z nejdůležitějších, jednou z nejdůležitějších dnešních výzev pro nás, pro všechny, je účinný boj s klimatickými změnami. Víme, že právě fosilní paliva jsou zatím využívána přes příliš a to dopadá i na lodní dopravu, kde ty emise skleníkových plynů jsou vysoké a mají prokazatelný vliv na klimatické změny. V roce 2013 přijala EU strategii pro postupné snižování emisí i v lodní dopravě a začlenování tohoto trendu do naše, naší celounijní strategie snižování skleníkových plynů. Ta první etapa to bylo, že v roce 2015 jsme přijali nařízení k monitoringu podávání zpráv a ověřování vylučování CO2 v mořské dopravě. To je nařízení MRV. A v současné době právě provádíme předzkum tohoto nařízení a to chceme i částečně přizpůsobit to naše podávání zpráv a monitorování a tak dále tomu, co se děje globálně, jak se zprová, eh, zpracovávají údaje ke spalování nafty například eh, a jiných fosilních paliv eh, loděmi a přizpůsobení standardům IMO. Jak si snad všichni uvědomujete, to, že v současné době máme dva systémy de facto, ten globální a ten evropský, znamená, že lodě, které se pohybují po mořích mezinárodně, ale zároveň jsou pod vlajkou některého z unijních států, musí dodržovat dvojí normy, musí podávat dvojí zprávy to samozřejmě není ideální řešení a zejména pro podnikatele je to zátěž. To ale není všechno. My totiž v současné době začínáme práci nad provedením zeleného, zelené dohody do praxe. Chceme, aby v roce 2050 byla Evropa právě první klimaticky neutrální pevninou. A jedním z prvků tohoto velice ctižádostivého plánu je rozšíření mm, Eh, obchodování eh, s povolenkami i na dopravu na mořích. A v souvislosti s tím já mám otázky. On, pan Yamada, se o tom i částečně vlastně zmínil k té dekarbonizaci. Ale moje otázka je následovná v té vstupní strategie IMO, která se týká snižování skleníkových plynů vylučovaných loděmi, která byla přijata v dubnu roku 2018, je nyní seznam prostředků takzvaných eh, kandidátských eh, prostředků pro eh, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé využití, které mají přispět eh, k tomu snižování, k té dekarbonizaci. Mohl byste nám k tomu říci více podrobností a zejména v nejbližších letech, jak to bude v praxi zaváděno? A pak další otázka. Já už jsem se dříve zmínila o tom systému obchodování povolenkami, který máme v EU. Vidíte to jako určitou možnost, že by se něco takového mohlo zavést globální měřítku, protože přece jen mořská doprava to je snad nejzglobalizovanější činnost v odvětví dopravy a to, že se omezujeme na Evropu, i tak znamená, že ty emise z těch plavidel cestují jinam. Takže pokud máme ambici bojovat za čistý svět, za čistou planetu, tak bychom měli uvažovat šířeji. A ještě poslední otázka. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci mezi IMO a EU a podle vás, v jakých oblastech by ta spolupráce stála za prohloubení další? To je vše z mé strany. Děkuji. A nyní za frakci SAD pan Denison. Eh, Děkuji. Já chci poděkovat panu Limovi a panu Jamadovi za prezentace. Ozelenění námořní dopravy, to je důležité v tom našem přechodu na eh, společnost, která je přátelská ke klimatu. Já mám pár otázek, eh, které se týkají vašich prezentací. Za prvé v souvislosti s eh, tou emission gap, eh, tedy s tím, s tím jak lze tedy mm, snížit významně emise díky novým technologiím a podobně. A jak nové technologie mohou zrychlit tuto transformaci? Mám, zmiňujeme zde třeba dáně z paliva a, ale tady jde o to, jaké globální e, iniciativy přijmou, aby se urychlily inovace a výzkum. Možná bychom mohli e, mo, možná byste nám mohli popsat detailněji, jaké technologie si myslíte, že by se mohly začít používat. Tam v tom diagramu hovoříte, že musíme začít do roku 2025 více používat zelené technologie, pokud chceme splnit cíle do roku 2050. To je docela blízká budoucnost. A za druhé, pokud jde o, o ta opatření tržního charakteru. První otázka se týká ETS také, to je hodně diskutováno a i e, mm, detailně se tím zabývala komise, jaké máte názory k tomu a potom, jak to vidíte do budoucna, zavést toto jako globální systém, pokud ne, tak já, jaká e, jiná tržně orientovaná opatření lze přijmout na globální úrovni. Děkuji. Děkuji. A nyní za frakci Renew, pan Kade. Thank you very much, uh, Děkuji, pane generální Temiko. Já hovořím za paní Nachtigal, která dnes nemohla přijít, eh, takže pře- přečtu jsem rád, že zde existuje globální dohoda, že je třeba snižovat emise z lodní dopravy. Je to první krok pro zachování rovných podmínek na globální úrovni a mm, těším se na další návrhy IMO. A z tohoto pohledu dovolte pár poznámek k, a chci slyšet vaše reakce. Za prvé, e, částečně v reakci na e, ty emise síry to nabylo účinnosti tento rok. Zde existuje u rejdařů takový eh, eh, vývoj, čím dál více eh, tedy mm, přístavů, eh, tedy zakazuje mm, používání eh, mm, těchto paliv a i Evropa začala s alternativními palivy, takže můžete nám říct, jaké jsou iniciativy IMO. Souhlasíte, že by eh, zde sektor měl mít maximální možnost si vybrat alternativní palivo, které nejlépe mu vyhovuje a v neposlední řadě rychlé inovace. Zde existuje celé řady iniciativ, jak snížit eh, ekologickou stopu z lodní dopravy a IMO eh, chce také tedy přijít i se vlastními novými iniciativami tohoto typu. Děkuji. Ehm, Pane Gade, vy jakožto poslanec máte ještě za sebe otázku. Mám tady informaci, že jste nyní hovořil za vaši koordinátorku, ale že byste si rád položil otázku také jako poslanec. Pokud chcete, můžete ji položit i hned teď. Děkuji, tak si ještě jednou vezmu slovo. Pane generální tajemníku, jsem rád, že jste přišel, protože to je eh, téma velice významné a také je to téma žavé. Eh, zdali vůbec eh, má se eh, zavést námořní doprava do systému ETS. Je nepochybné, že eh, eh, tento sektor musí snížit svoji ekologickou stopu, jak jste také řekli, a problémy změn klimatu se musí řešit na celoevropské úrovni. Nicméně také nezapomínejme, že eh, tyto výzvy se nevyřeší jenom v EU. Toto se musí dělat na mezinárodní úrovni. A právě proto je tak důležité, aby opatření, která implementujeme v EU, tak aby bylo možné vyvážet. A mm, tedy pro vás, pro mm, Mezinárodní námořní organizaci, eh, platí eh, mm, to, že lze vyvážet eh, tato opatření z EU nebo ne. A potom eh, Evropská unie a naše doprava představuje pouze 17 eh, emisí CO2 z lodní dopravy a eh, takže ten náš systém ETS postihne pouze 17 emisí. A kdybychom chtěli něco udělat s těmi zbývajícími více než 80 tak musíme jednat mezinárodně. A tudíž si myslím, že Evropská unie musí nalézt správná tržně orientovaná opatření, aby se snížily emise v EU, ale také, aby zde byl potenciál vyvážet tato opatření, eh, aby eh, je převzala i Mezinárodní námořní organizace, aby je bylo možné používat globálně. A nakonec eh, carbon leakage, to znamená to, že ty emise se odvezou někam jinam. A zde to je třeba také vzít do úvahy. I to, že ten systém ETS je evropský unilaterální. A asi vypadá to, že ETS není zrovna správné opatření pro snižování emisí z lodní dopravy. To je můj názor. Těším se, pane grání tajemníku, na vaše připomínky k, k carbon leakage, tedy k tomu uniku e, emisí a jak by takovýto systém e, mohl fungovat globálně. Vielen Dank. Děkuji. Další řečnice je za zelené, paní Pavlus. Děkuji, děkuji, pane Lime, děkuji, pane Yamato, jsme velice rádi, že jste přišli. Uh, ano, ano, ono to eh, trvalo dost dlouho, než jsme měli tu možnost se seznámit s opatřeními, které IMO zvažuje. Uh, já jsem tedy zpravodajkou eh, pro eh, eh, tuto oblast, a takže k té prezentaci na tom posledním slajdu jste napsal, že je zásadní, abychom omezili oteplování planety na 1,5 hm, stupňů Celsia. A ty nejdůležitější státy hm, hm, takže pokud to neudělají, tak třeba Marshallovy ostrovy budou skutečně ohroženy tím, jak se zvyšuje hladina moří. A jak toto je v souladu s těmi klimatickými, jak tedy dá do souladu klimatické cíle s vašimi cíly, poněvadž říkáte, že chcete eh, je do roku 2050 snížit emise o 50%. A já jsem si četla eh, eh, zprávy vědců, kteří říkají, že tak, abychom byla zde pravděpodobnost, že se sníží eh, to oteplování na 1,5, tak musíme být eh, uhlíkově neutrální do roku 2040, nejpozději, a vy říkáte o 50% do roku 2050. Tak chci vědět, co si o tom myslíte. A jaké jsou vaše plány, tak abychom byli v souladu s těmito ambiciozními plány MRV. Já, když jsem hovořila s dotčenými subjekty, posledních týdnech a měsících, tak mi říkají, že jejich klienti, zákazníci vyžadují, aby jim řekli, jaká je uhlíková stopa zboží, které se převáží po moři. A řekli, že eh, je skutečně zajímá mm, i tento parametr. A um, oni, ale eh, a takže já si myslím, že eh, všechny, všechny ty firmy, které provozují, eh, provozují lodě, tak dobře vědí, jaká je ta uhlíková stopa. A já se ptám, hodláte i zrevidovat DCS, tak abyste tam zahrnuli tento parametr, tak aby, ty, eh, aby na celém světě všichni měli rovné podmínky. Cena za ty povolenky ETS. Vy souhlasíte, že Lodní doprava je jeden z mála sektorů jako letectví, které nepodléhají zatím žádnému tarifu, žádné ceně. A ten eh, eh, systém cenový, eh, třeba přes daně a podobně, nemyslíte si, že by to mohlo generovat příjmy na inovace, které potom budou ku prospěchu těm malým, menším vlastníkům lodí, kteří nemají dostatečný kapitál, aby mohli investovat do inovací. Souhlasíte? když v roce 2023 přijmete rozhodnutí, že by bylo dobré již tehdy, již, te, již v té době mít určité zkušenosti s vlastním systémem, abych zareagovala na pana Gardo také. Pokud vytvoříme v Evropské unii ETS, no tak to nebude pouze pro vlastníky z Evropy, protože, jak víme, MRV je pro všechny eh, lodě, které přijíždí do našich přístavu eh, bez ohledu eh, na to, kdo je vlastní, pod jakou vlajkou eh, plují. Jde o, to, o ty přístavy, takže to bude nediskriminující. A v roce 2003 chceme mít data. A samozřejmě pokud, nebo když Evropská unie tedy bude mít uzavřené TS e speciálně pro lodní dopravu, tak vyzveme všechny aby eh, do něj vstoupili a aby takový systém se aplikoval po celém světě. To je ta cesta vpřed, protože <clears throat> klimatická krize se zhoršuje. Určitě jste hodně četli třeba o emisích metanu. To také je velice zneklidňující. Tak tedy doporučuji, abyste co nejrychleji něco pro klima udělali. So, es gibt Vidím, že další otázky nejsou. Já sám bych ještě rád eh, na závěr položil otázku, jakožto poslanec. To taková praktická otázka. Já o nás i v Německu zažívám v přístavech, které máme, zejména u těch velkých zámořských eh, lodí, které dělají ty zámořské platby okružní, vidím, že tyto lodi jsou často zásobovány elektrickou, energi- eh, elektrickou energii, mají tam ty těžké dieselové agregáty, ale zároveň tedy využívají elektřinu. To je možná také možnost, jak přispět k cílům, které jsme si dali jako Evropa a které existují celosvětově. Ptám se, je to vůbec možné, proveditelné, aby v přístavech provedli eh, takové zavedení nové infrastruktury z logistických důvodů, z nákladových důvodů, bylo by možné ty přístavy takto přepracovat, aby mohly nabízet i tedy tyto služby, elektrický proud, to dobíjení? Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil zodpovědět v takovém základním smyslu a pak předám slovo panu řediteli, který vás seznámí se stanoviskem IMO v těchto záležitostech. Ještě Především bych rád zdůraznil na ten, tu pařížskou dohodu a i ty cíle, cíle tisíciletí. Jak cíle tisíciletí, tak pařížská dohoda, to jsou dvě zcela různé záležitosti a já jsem přes, překvapen. 174 členských států, no já nevím, v kolika z nich je eh, plné uvědomění toho, co to vlastně znamená. Ale určitě je ta osvěta vyšší než ještě před několika lety. Jedna miliarda eur je věnována, jak už jsem se zmínil, zakládání takových regionálních technologických uzlů, regionálních kanceláří, které uh, šíří informace, seznamují dotčené subjekty s tím, co je třeba a co, co znamená. Skvěle to funguje. Čína, Panama, Kenya a tak dále. IMO zavádí různé typy technologických programů všechno, když tedy sečteme, tak vždy se snažíme být, fungovat, figurovat v tom rámci, který nám dávají jak ty cíle tisíciletí, tak i pařížská dohoda. Druhá záležitost, to je takové určité nedorozumění mezi našimi celkovými ambicemi, tedy minimálně 50% do roku 2050 Totiž musíme brát v úvahu to, že narůstá počet plavidel. A pokud to do toho započítáme a přitom počítáme energetickou účinnost každé jednotlivé lodi, tak dojdeme k závěru, že v praxi by to pak muselo znamenat, že každá loď musí být o 80% účinnější. Proto obecně hovoříme o minimálně 50%. To nám tedy dává jasný obraz toho, jak jsme ambiciozní. Jak už se náš pan ředitel zmínil, Jednak máme odvětví, které bude velice významné, totiž které se snaží eh, zdokonalit eh, naše eh, pohoné systémy, mm, naše motory. A to určitě velkou měrou přispěje. Ale pokud nebudeme mít nový zdroj energie, tak toho celkového cíle nedosáhneme. Proto se domnívám, že se musíme, že musíme zaúkolovat výzkum a vývoj aby byl schopen přijít právě s alternativními zdroji pohonu, který bude využitelný na mořích. A pak poslední záležitost, kterou zmínil pan předseda, totiž zda mají například výletní lodě a jiné velké lodě přístup k elektřině, když stojí v přístavu. To záleží. Některé přístavy mají eh, facilitu na to, aby například velké výletní lodi či nějakému jinému plavidlu nabídnou zdroj energie, zdroj elektřiny. Ale je to omezená záležitost, protože to jsou krátkodobé požadavky na poměrně velký objem elektřiny. A proto my jsme v loni vypracovali usnesení a zkoušíme spolupracovat s některými přístavy, jak snižovat objem emisí. Snažíme se inspirovat přístavy, aby se toho tématu ujali a abychom jim tedy poskytli to, co potřebují zázemí, aby snižovali emise u sebe a zároveň nabízeli elektřiny. Pak tam byla taková velice konkrétní záležitost. A to už, abych nešlápl vedle, předám slovo svému řediteli. Děkuji. Já k tomu bych rád dodal ještě pár takových konkrétních záležitostí. Jednak MRV a naše systémy ochrany údajů. Ano, jsou to dvě různé záležitosti. Snažíme se je ale harmonizovat. I když tady jeden pan poslanec zmínil převážení nákladů, my tam máme to, čemu se říká dead weight jako parametr mrtvou váhu. Takže když to pak zhromažďujeme, ta, ty skutečné údaje každodenních emisí lodí, tak to už něco znamená. Já vím, že my jsme s tím začali, když už vy jste byli na jakési etapě té cesty v tom přeskumu a my zpracujeme ta data, uspořádáme je a potom náš sekretariát je analyzuje. Sice to není jediný důvod, proč je zhromažďujeme, ale my tam vypracujeme zprávu a po roce, po dvou už snad budeme schopni z toho vyvozovat závěry. A snad budeme i revizovat, eh, revidovat tu strategii G2G. Eh, eh, no a tak to postupně budeme postupovat. My v současné době eh, kombinujeme to, co máme v rámci IMO eh, s tou strategií eh, J2G a rovněž snažíme se propočítat, kolik těch emisí bude snad generováno i do budoucna. A na základě toho všeho bude docházet k přeskumu strategie. Druhá věc, snad rovněž relevantní, totiž to obchodování povolenkami, ETS. Zdá by to šlo zavést. Jak víte, dokonce i ta původní strategie už zmiňovala v rámci systému MBM, tedy těch tržních opatření, těch střednědobých 2023 až 2030 a zároveň tam je dovědek, že nechceme zamítnout vysloveně jakýkoliv pádný návrh. Pokud někdo tedy má informace, případně návrh, tak IMO, zejména MEPC, jej může zvážit. Jde ale o to, že ten systém musí být proveditelný globálně. Jakékoliv tržní opatření musí být způsobilé pro celosvětové zavedení mohlo by jít o takový, takovou verzi unijního obchodování povolenkami nebo jiný, ale hlavně nám jde o to, aby se ty emise v důsledku snižovaly z těch lodních plavidel. Když jste se tázali o tom, zda tu ambici omezení oteplování na 1,5 stupně, skutečně se domníváme, že ji dosáhneme. No, naše původní strategie byla založena na tom povinném omezení pod půl druhého stupně, se kterým přišel IPCC, ale oni to rovněž už v mezidobí revidovali tu svou zprávu. Tedy i to bude opět zvažováno, když budeme přeskoumávat naši strategii a aktualizovali, když ji budeme aktualizovat. Musíme být ambiciozní, chceme dekarbonizovat lodní dopravu, ale v současné době hovoříme o konci tohoto století, že to bude 100% dekarbonizováno, ale počítejte s tím, že IMO je celosvětová mezinárodní organizace, a že v ní jsou členy i rozvojové země a SID a SEC, takže potřebujeme podporu. Takže takto vypadají naše ambice. A tak to vypadá rovněž naše stávající uvažování. Pak tam bylo více otázek No tam už ale pan generální tajemník se zmínil o tom výzkumu vývoji v oblasti alternativních paliv. Možná už vám je známo, že když se bude konat další MEPC nyní v Dubnu, tak zváží ten návrh ze strany odvětvových aktérů, že by mohla vzniknout rada a i fond pro mezinárodní výzkum pro lodní dopravu, což je vzácnost, to, že oni s tím přišli. A oni dokonce i navrhují, že tam bude povinné vybírání poplatků z paliv a ty eh, finance by pak šly na výzkum alternativních paliv. Velice důležitý návrh, uvidíme, jak to dopadne při rozpravě na následujícím zasedání a pak to vyhodnotíme na dalším zasedání. Výzkum a vývoj je důležitý nikoli pouze z toho důvodu, že zajímá i ty odvětvové hráče, ale i proto, že jsme začali se svým cyklickým vyhodnocením spotřeby paliv a i u nás už to běží. Měli bychom tedy vypracovat i vodítka, jakési guidelines pro životní cyklus každého typu paliva. A pak, jak už jsem se zmínil, měl by nastat den, kdy tam vstoupí v platnost tržní opatření. A na závěr. ETS, no tak to už jsem zodpověděl, takže vlastně už je to pro tuto chvíli vše z mé strany. Thank you, Mr. Eh, chairperson. Uh, I... Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě dodal něco k odpovědi tedy pana ředitele, zejména co se týče, zda se může obchodování povolenkami typu ETS stát tržním opatřením. Máme střední, střednědobá a i krátkodobá opatření. Tržní opatření zároveň jsou s něčím, s čím se počítá i dlouhodobě, že se hraje svou úlohu a svůj vliv. My nyní se snažíme mít strategii vypracovanou do roku 2023, včetně tržních opatření. A budeme se i o nich bavit mezi sebou. Ale jak už jsme zde slyšeli, lodní doprava je globálního rázu a dokonce i globálnější než letectví. I z pohledu financování je navíc složitější. Proto jsme přesvědčeni, že by měly existovat globální a univerzální standardy, které se jí budou týkat. Pokud tedy EU zvažuje určité mechanismy, jako například ETS, No a z toho, co vím, tak tam proběhne i hodnocení dopadu. Jakmile tedy dostaneme od vás, možná, možná ho zašlete naší organizaci, tak my to zavedeme na pořad jednání, e, klady a zápory, míra účinnosti, jakou měrou má obchodování povolenkami šanci přispět ke snižování emisí a tak dále. A na základě této diskuse budeme vypracovávat globální mechanismus. Co ale chci zdůraznit? Že by to měl být tedy mechanismus globálního rázu. Pokud to nebude globální, tak by to naopak eh, pouze narušovalo trh, narušovalo by to provozování lodního, lodní dopravy a bylo by to tedy záporné pro všechny. Pak bych rád ještě zdůraznil, že máme operační opatření a technická opatření a že ta pokrývají pouhých 50 Tedy nestačí. Máme určité technologie, o nichž hovoříme, že mají šanci pro budoucnost, ale pak ještě nevíme, jak je možné je uplatnit plošně. Já osobně jsem přesvědčen, že pokud do toho vložíme ještě více energie, pokud budeme mít konkrétní řešení, které už máme v ruce nyní, tak když to určitým členským státům nabídneme, tak jim můžeme pak eh, takovou myšlenku vnuknout, že by do toho mohli začít investovat. V současné době víme, že existuje vodík, případně čpavek, biopalivo a eh, pak ještě větrná energie. A tam už se něco děje. Ale jakým způsobem lze upravit tyto technologie, aby fungovaly pro lodě. Tam my musíme usnadnit tuto cestu, toto přizpůsobení. A pak ještě ty záležitosti. ty záležitosti týkající se předcházení znečišťování moří. To je aktuální záležitost a harmonizační kritéria, k nímž by mělo dojít, kdybychom například eh, když chceme odpadky a šrot a tak dále, jak si združit v tom, jak se s nimi bude zacházet, případně recyklovat je, případně s nimi zacházet podle společných pravidel. Zároveň nesmí se zanedbávat i malé pří, přístavy, i místní podmínky. Tam jim můžeme povolit odchylky, ale jinak musíme mít standardní způsob, jak zacházet s těmito nežádoucími odpady, které stále ještě unikají do moře. Pak jsem se už zmínil, tam na to odpověděl pan ředitel. V současné době, když Například eh, jsme přijali ty zákony o snížení podílu síry, to byl září 2018, to, jsem, to byl můj první rok. A pak jsme měli ten environmentální výbor, který zvažoval, zda se to bude provádět už v roku 2020, anebo se to odsuná až roku 2025. A to se přeli členské sváty, mezi sebou. A pak eh, předseda toho environmentálního výboru řekl, bude to 2020. A já osobně na základě osobních zkušeností jsem měl obrovské obavy, protože to nejsou pouze lodě samotné. To jsou i loděnice, to jsou i výrobci dílu pro lodě, to jsou i výrobci paliv, Eh, palivových eh, systémů, tam musí všichni spolupracovat. Obavy byly obrovské, ale pak eh, díky tomu, že svým dílem přispěly i členské státy, i hráči v odvětví, tak to nakonec dopadá dobře. A naštěstí nemáme velké protesty. Všichni se ze všech sil snaží. Podobně to vypadá s plány v otázce klimatických změn. Někdy to může vypadat až snílkovsky. I EU má velice ambiciozní plány, ale pokud přiložíme ruku k dílu všichni, tak se to řešení dá najít a to provádění může pokračovat společně. Já osobně jsem ukončil nedávno eh, své čtyřleté, první čtyřleté volební období a nyní právě eh, jsem eh, zde už po druhé, začalo mi mé druhé volební období a velice si cením toho, když vidím známky spolupráce ze strany členských států a zejména Evropské komise. Toho si nesmírně vážím. Ta spolupráce funguje a když tedy mohu s touto spoluprací počítat i do budoucna, tak věřím, že ty výzvy do budoucna překonáme. Thank you very much. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, že jste se dnes přijali naše pozvání, pane Lime a pane Yamado. Jistě jste viděli, že i pro náš výbor je velice důležité, abychom měli pravidelnou výměnu názorů s vámi vaší organizací. Vím, že jste navštívil také, či že pravidelně navštívujete i další výbory Evropského parlamentu, ale já si myslím, že dnešní den ukázal, že výbor pro dopravu Evropského parlamentu je pro vás velice důležitý a pro nás je důležitý té eh, vést s vámi dialog. Já bych je rád jménem kolegů pozval, abyste v blízké budoucnosti se opět eh, vrátili k nám na výbor, respektive abychom zavezli nějaké pravidelné návštěvy vás u nás eh, na našem výboru. Ještě jednou děkuji vám mnohokrát za tuto výměnu názoru. Já vám přeji brzké uzdravení. Říkala jste, že jste měl nehodu na lyžích. Ještě jednou děkokrát, mnohokrát děkuji, že jste dnes navštívili náš výbor. Děláme si jednominutovou přestávku a pak budeme pokračovat dál. Thank you very much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 So, dear colleagues, we go on with... Uh, kolegové, budeme pokračovat s dalším bodem, to je náš poslední bod dnes. A já přejdu do Němčiny. Dnes máme na pořadu prezentaci společného výzkumného střediska komise na téma výzkum hlediska dopravy. Je to rozprava a velice jsem rád, že se dnes mohu přivítat paní Vyčevu. Ona je uh, Eh, acting director, eh, tedy zástupkyně mm, generální ředitelky Společného výzkumného střediska a představím vám činnost výzkumného střediska v oblasti dopravy. Pro nás je to velice důležité, abychom věděli přesně, jaké činnosti vyvíjí vaše středisko v oblasti dopravy, zejména nyní, kdy je třeba optimálním způsobem využívat nové technologie. Paní Vyčevo, jsme velice potěšeni, že jste navštívila náš výbor. Já vám i hned předám slovo. Máte k dispozici celkem 15 minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne to je vždycky pro mě potěšení, když mě pozvete do Evropského parlamentu, poněvadž máme za to, že musíme být více otevření a demokratičtí vůči občanům a přímo zvoleným jejich zástupcům. Je to pro nás velké potěšení prezentovat výsledky naší práce. Ti, kteří neznají Joint Research Center, tak půl minutě vysvětlím. My jsme službou, tedy vědeckou a znalostní službou Evropské komise. Sloužíme asi 30 oddělením Evropské komise a naší roli je eh, produkovat know-how, které je nezbytné konkrétně pro přípravu politik. Jsme hrdí na to, že podporujeme, je nezávislými, eh, eh, nezávislými podklady. A tady no, toto je eh, moje jméno a zde vidíte hm, na tomto slajdu pro vaši informaci, abyste viděli, že naše portfolio eh, vede paní komisařka Maria Gabriel, která i eh, má pod sebou generální ředitelství pro inovace, vzdělávání, kulturu a Joint Research Center, společné výzkumné centro. A e, tečkovaně, vidíte, jsme napojeni i na e, místo předsedu pro interinstitucionální vztahy, jeden z nejdůležitějších partnerů pro vás. A také on zodpovídá za e, přípravu politiky, která, nebo politik, které se opírají o vědecké výzkumy. Co je zajímavé, že my máme pět lokalit, pět členských států, šest lokalit, dvě místa v Belgii, tady je potom Helu a v Petnu v, v Nizozemsku, v Německu, potom v Sevilla ve Španělsku a potom v Itálii. A naším úkolem je poskytovat Eh, nezávislé relevantní znalosti, know-how eh, pro účely přípravy jejich politik. Máme hodně partnerských eh, institucí, protože my potřebujeme vždycky mít i referenční rámce. Máme asi tisíc partnerských vztahů s různými výzkumnými ústavy po celém světě a vedlejším produktem je 1400 vědeckých publikací každý rok a Eh, s tímto vedlejším eh, produktem. V podstatě my jsme třetí výzkumnou institucí na světě, která je nejvíce na třetím místě citována. To je důležité pro naši důvěryhodnost. A abych se vrátila k tomu, co děláme eh, v silniční dopravě a jaké máme před sebou výzvy, tak asi by bylo dobré, aby jste Hmm, eh, a nejprve jsou to ty nejvíce flagrantní výzvy eh, dneška a budoucnosti. Silniční doprava bohužel, bohužel je příčinou 25 tisíci úmrtí ročně na kontinentu a milion zranění ročně. Takže každý rok eh, mm, to je tedy to, co způsobuje silniční doprava v Unii. Když hovoříme o ekonomii, tak 1 až 2 to jsou ekonomické ztráty způsobené v důsledku eh, dopravních, eh, dopravních zácep. Když hovoříme o zelených aspektech, bohužel železnič, pardon, pardon, silniční doprava je jeden z hlavních faktorů znečištění spolu se topením, vytápěním, tak je to hlavní znečišťovatel, a to především ve městech. Je to druhý faktor emisí skleníkových plynů v EU. Tady je třeba eh, hodně toho vyřešit z pohledu udržitelnosti zdraví také. Stávající trend. Pokud nedojde ke změně v našich politikách a v inovacích, tak situace nevypadá dobře. Nezlepší se v příštích letech a to i se týká implementace cílů udržitelnosti. Skutečně potřebujeme jednat, přijímat nové politiky a e, zvrátit trend i prostřednictvím nových technologií. Co děláme v našem centru? Je to aktuální výzkum. Víte, že my pracujeme se všemi 30 odděleními komise, tedy témata od migrace přes dopravu, energetiku, k životnímu prostředí, zemědělství, bezpečnosti. A ve všech těchto oblastech mm, v minulém roce jsme se snažili dát dohromady know-how a vytvořit takovou komplexní zprávu, abychom informovali komisi o trendech, významných trendech. Tady vidíte, pokud vás to zajímá, tak jsou tyto zprávy k dispozici. Máme zde hm, zprávy o hm, klíčových technologiích, jako umělá inteligence, zajímavá zpráva o budoucnosti měst, ší zpráva o budoucnosti trhu práce a dovedností a potom další vlajková zpráva o budoucnosti silniční dopravy, tak abyste věděli, jak vypadá tato zpráva o budoucnosti silniční dopravy. Tam se zkoumá technologie a sociální trendy, to znamená, jak, jaká bude projekce eh, do příštích 50 let. A co zkoumáme? Jsou čtyři faktory. Automatizace, konektivita, eh, nízkouhlíkové technologie a sdílená ekonomika. To jsou čtyři hlavní faktory, motory evropské mobility a eh, díváme se, jak jaké budou změny v příštích dekadách. Teď vám ukážu, ukážu pár příkladů těchto čtyř trendů. Obecně eh, studie nám ukazují, že konektivita a automatizace mohou zvýšit kapacitu silniční sítě o 20 a mohou snížit eh, nehodovost o 90 Takže to jsou velice zajímavá čísla. Nicméně, když se podíváme na tu negativní stránku věci, tak zde se může zvýšit přítomnost eh, motorových vozidel na silnicích, eh, sdílená mobilita, třeba trend v Spojených státech, tak tam se hodně používá tento systém sdílené mobility a i eh, a e, dochází ke e, zvýšenému užívání, ale soukromé dopravy motorových vozidel, protože lidé opouští veřejnou dopravu. Takže je zde riziko, že ty nové technologie zvýší poptávku po tento, tomto typu dopravy o více než 50 To znamená, e, lidé se odklání od veřejné dopravy a to může být až ve 30 Je to tedy kombinace negativ a pozitiv. A Eh, politici musí to všechno řešit holistickým, integrovaným způsobem. Co jsme identifikovali? Zajímavá cesta. Může být, že budeme používat takzvané živé laboratoře, jeden z trendů je, že my se setkáváme s občany, abychom poznali jejich chování, jejich návyky a abychom eh, mohli testovat ta řešení v reálu a tak odhadnout budoucnost. Proto tomu říkáme živé laboratoře. To se musí používat daleko více, abychom byli schopni politikům navrhnout dobrá řešení. A jedna z takových laboratoří, je ve Fispře, na, v jedné naší lokalitě, kde testujeme automatizaci a konektivitu a sdílenou mobilitu a také i poskytování služeb z jednoho místa do druhého místa, takže zvažujeme, testujeme tyto možnosti a teď bych vás ráda pozvala, abyste ISPRO navštívili a podívali se, co tam děláme jaké jsou naše zkušenosti s touto laboratoří a abyste viděli, co naše laboratoře testují a e, jeden z trendů, které se vysvětlila na prvním slajdu té naší zprávy, byl výzkum konektivity. Ano, na tomto slajdu vám ukazuji, jak výzkum a inovace, tedy tyto nové technologie, lze monitorovat po celé Evropě, ale i globálně. A to nám může poskytnout informace, jaké jsou ty eh, špičkové technologie, do kterých se investuje a jak, to, jak je na tom Evropa s nimi. Co jsme identifikovali? to je ten systém TRIMI, který eh, registruje trendy v dopravě a v inovacích. A my jsme zjistili, že zvýšené trendy eh, je, eh, jsou ty technologie, které se opírají o vodík a elektřinu. Ale prozatím ty investice jdou do kokpitových technologií a komunikativních technologií. Je třeba znát eh, eh, tu, eh, tu situaci, kdo investuje kam a jak se, jaká je pozice Evropy v globálním kontextu, abychom mohli poskytnout informaci, kde je ten potenciál pro inovace. Co je také zajímavé, je, že Eh, že používání těchto technologií na trhu v reálu, to je velice malé. I když máme docela rozvinuté inovace, tak pořád trh je nepoužívá. Na tomto slajdu bych vám chtěla ukázat, co děláme v našem centru v kontextu evropské interoperability. To je centrum, které zkoumá interoperabilitu pro elektromobily, nabíječky, nabíjecí stanice a jak se integrují do těch chytrých sítí. Takže tady v ISPře máme laboratoř a to přispí, takto přispíváme k dekarbonizaci. A až přijedete do ISPRY, tak vám ukážeme více a zodpovíme na konkrétní otázky o tomto trendu. Další příklad je něco, co děláme ve Florenci, a to je, eh, to je, jak se eh, v prostoru distribuje poptávka po eh, elektřině, energii, jak je to s tou nabíjecí infrastrukturou. Je třeba, aby ty místní orgány, město znalo tyto informace, jaké budou ty, jaká bude ta poptávka, aby to věděli předem, aby věděli, kde mají instalovat ty nabíjecí stanice pro elektromobily a to um, ulehčí život obcím, aby mohli dobře plánovat infrastrukturu nabíjecí. Takže prostorová analýza naší práce. Dále. Tento slide ukazuje, to je další příklad toho, co děláme v oblasti baterií. My eh, jsme eh, jeden z členů té bateriové aliance, to iniciovala minulá komise, a my zjišťujeme, studujeme, eh, do jaké míry se toto využívá na trhu. Naše analýza ukazuje, že eh, litiové baterie, jejich náklady eh, se sníží o polovinu. Zlevní se o polovinu. A to kvůli tomu, že bude se více recyklovat a do, bo, takže zde budou se více používat v různých aplikacích v energetice a e, jejich životnost se prodlouží, takže to sníží jejich náklady na ně. A toto je trh, který bude expandovat a to vidíte na mm, ta, to je ta druhá vrstva dat a uvidíte, že jejich podíl na trhu se zvýší a v Evropě prozatím, jak vidíme, Evropa má pouze 3% podíl na tomto trhu, ale vidíme zde velký potenciál, až 25%. Eh, to bude ta zvýšená poptávka a vytvoříme skutečný eh, domácí bateriový hodnotový řetězec. This uh, Doufáme, že eh, ta bateriová aliance se chopí tohoto potenciálu. Uh, a bit about, uh, uh, the... Tento slide nám ukazuje, jak to vypadá s testováním baterií eh, ve společném eh, výzkumném centru. My testujeme jejich výkonnost, což je jasný faktor, nutný faktor pro to, aby mm, spotřebitel měl důvěru. A pod my testujeme jejich výkonnost také proto, abychom mohli pomoci k větší udržitelnosti tohoto sektoru. Testování baterií, to je činnost, která zvýší důvěru spotřebitele, ale i použitelnost. Já jsem hovořila o dopravních zácpách. Tady další příklad naší práce. To jsou ukazatele, které používáme, abychom mohli informovat o možnostech, jak snížit zácpy. Tady vidíte graf, který představuje eh, průměrnou, průměrnou dobu v roce, kterou naši řidiči stráví v dopravních zácpách po jednotlivých zemích a průměr v Unii je 40 hodin ročně. To je jeden pracovní týden. Takže vidíte ročně tedy 50 na pracovní doby v roce. A to jsou ty zácpy, kdy ta auta skutečně stojí a nehnou se ani o kousek. A poslední poznámka se týká eh, dopadu mobility na společnost. To je naše činnost, kterou se budeme zabývat i do budoucna. Jak nové technologie, nové způsoby dopravy mohou ovlivnit celou ekonomiku a pracovní místa Takový příklad. Elektromobily. Ty eh, v podstatě obsahují pouze 35 pohyblivých částí eh, dílů ve srovnání třeba v golfu, kdy tom ve spalovacím motoru demonstrates 167 dílů, takže to nám ukazuje, že asi eh, tady potom v automobilovém průmyslu kvůli elektromobilům bude méně pracovních míst. Ano, ale tomu musíme doplnit ten bateriový sektor a když budeme je vyrábět zde v Evropě, tak si vytvoříme pracovní místa. Zde tedy <clears throat> proto je třeba se na to podívat i z pohledu toho dopadu na <clears throat> pracovní místa. To je příklad. A dále poslední budoucnost silniční dopravy. Náš závěr takový technické či technologické změny samotné eh, nezmění dopravu. Musíme se postarat o další dvě změny, a to jednak je governance, řádné řízení, tak abychom měli nové modely řízení, abychom lépe tedy distribuovali lidi na silnice, na silnicích, a abychom regulovali přístup ke silniční infrastruktuře abychom optimalizovali využívání silniční dopravy. A dru- za druhé, to je pro mě úplně zásadní, je, že musíme spolupracovat s občany, kteří se musí angažovat, protože to jsou ti, kteří si budou volit budoucí způsoby dopravy. Bez jejich angažovanosti nebudeme schopni jít tou cestou, kterou si přejeme. Budování budování důvěry, to znamená angažované občany. A zde to je naše webovská stránka, která pro vás může být zajímavá. A ráda bych, abyste se podívali na ISPRu, abyste navštívili naše laboratoře a naše pracoviště, což je součást Evropské komise. Děkuji. Frau äh, vielen Dank für Ihren Vortrag. Děkuji mnohokrát, paní Vičevo, za vaši přednášku. Vaše pozvání do Itálie samozřejmě rádi přijmeme, ale přijedeme v létě. Tedy, že ty stranou. Děkuji ještě jednou mnohokrát. Musím říci, že i vaši předchůdci hovořili o velice důležitých, zajímavých tématech. Takže dnešní dopoledne, odpoledne, promiňte, je skutečně velmi intenzivní a zajímavé. Věnujeme se tady velice zajímavým tématům a budeme postupovat stejným způsobem jako u předchozího bodu. Nejdříve budou mít slovo koordinátoři za jednotlivé frakce, za EPP kolega Salíny. Takže prosím, pohložte otázku, pane Salíny. Děkuji, mě se moc líbila tato zpráva. Z řady důvodů je jasné, že když hovoříme o inovacích, eh, a to je eh, i eh, to, co nás vede v diskuzích o rozpočtu. Například tam ta část inovace a výzkumu, tam máme dost velký problém v tomto návrhu rozpočtu. Takže teď to ale prochází všemi těmi zákrutami institucionálními a uvidíme, zdali dojde k nějaké té, tomu snížení zdrojů asi o 3%. To má být ve srovnání s původním návrhem komise. Takže to je oblast, která, eh, o kterou se musíme postarat. A teď velice konkrétně eh, takže eh, ta diskuze ohledně Horizon, takže a to rozdělení prostředků podle klastru, když to srovnáme s minulostí. Já jsem překvapen, jak se, to, eh, jak se ty klastry vytváří. A moje otázka je, proč doprava a mobilita nejsou s průmyslem, ale s klimatem? Odpověď je evidentní. Doprava je v jaksi vzorném úhlu řady eh, subjektů a lidí, protože znečišťuje atmosféru, ale to ale také platí, že doprava má ještě jiný užitek, kromě těch rizik, které představuje, takže ale je umístěna tam, kde je. Mně se hodně líbilo, jak jste popsala vaši činnost, protože eh, ta cesta, jakou se provádí výzkum, tak to je konektivita, dekarbonizace a sharing. Takže to je velice úzce propojeno s eh, reálnými užitky, které doprava přináší. A já, jak, já, my zde v parlamentu, eh, my hovoříme, když hovoříme o dopravě, tak zároveň o dekarbonizaci často a velice málo o automatizaci, o konektivitě, o e, rizicích a příležitostech sharingu. To, jak jste řekla správně, nejenom má sharing, má nejenom výhody, ale i rizika. Takže je žádoucí, abychom zintenzivnili výzkum spojený s přidanou hodnotou, kterou může přinést moderní doprava pro rozvoj, o který se snažíme. Já si kladu otázku z vašeho pohledu, jaký dojem máte z té politické diskuze ohled, okolo dopravy? Jaké riziko zde vidíte? Často to, ta obava se stává obsesí, ta dekarbonizace se stává obsesí, utkvělou představu, jako kdyby to bylo jediné téma, eh, o, o kterém bychom měli diskutovat v kontextu mobility. Äh, Děkuji. A nyní za frakci SAD má slovo pan Danielson. Děkuji. Děkuji rovněž za prezentaci. Skutečně to bylo zajímavé se dozvědět víc o vaší práci a zároveň ta prezentace znázornila, jak je vše složité, ale jak zároveň ta rozhodnutí v oblasti dopravy jsou pro Evropu významná. Mám několik otázek a snad přece jen zůstanu u toho tématu dekarbonizace a toho výzkumu. Hovoříte o elektrifikaci, to přesvědčuje samo za sebe, ale mohla byste se vyjádřit i v otázce alternativních paliv a projevit svůj názor na potenciální výrobu alternativních paliv a to, jak rychle čekáte, že je v dopravním odvětví uh, přijmou ten uptake, jak bude rychlý, například v silniční dopravě, případně v jiných typech dopravy. A pak konkrétně ještě k té elektrifikaci. Jak na základě vašeho výzkumu pohlížíte na proveditelnost elektrifikace těch nákladních vozitel, vozidel mm, tyrů například cestující na daleké tratě je to možné, je to proveditelné, dalo by se eh, v tom alespoň na té základní síti těch eh, tahů elektrifikovat tak, aby to stačilo těm eh, speditérům. Děkuji. A za frakci Renew má slovo pan Flego. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád poděkoval přednášející za tuto nesmírně zajímavou přednášku. Jménem koordinátoru Renew tady mám tu možnost i to potěšení položit několik otázek. Jsem to právě já a já jsem právě dokonce i promoval eh, na tomto tématu. A tedy považuji se za odborníka a z toho pohledu ho velice vysoko hodnotím vaši práci a oceňuji ji. Chci se nyní zmínit o skutečnosti, že jsme svědky stále větší míry využívání technologie, která se snaží automatizovat dopravu. Jsme už u téměř třetí generace tohoto typu technologie. Když tedy hovoříme o čtvrté generaci automatických eh, či automatizovaných dopravních systémů, a když se zamyslíme nad pokrokem v této oblasti, kdy se domníváte, že budeme schopni připo, přizpůsobit silnice vysokému stupni automatizace. A další věc o vašich představených. Máme e, komisaře příslušného a paní von der Leyenovou. Jaký způsob právní úpravy by byl váš ideál? Samozřejmě s vědomím toho, že máme rozpočtová omezení. Mě by ale zajímalo, jaký typ regulace považujete za nutný pro ozelenění dopravy, pro automatizaci a to, o čem jsem už hovořil, tedy čtvrtou generaci automatizace, již, již můžeme čekat v nejbližší době. Takže to jsou moje otázky. Kromě toho bych se rád podělil o určitý dojem a opravte mě, pokud se mýlím, pokud je nesprávný. Pokud by například bylo možné, abychom polovinu svých měst přizpůsobili tak, že by, tam cestoval, že by se tam cestovalo pouze elektromobily. Způsobilo by to problémy v energetických dodávkách pro tato města? Nemohlo by tam tím pádem docházet k blackoutům? Flego. Děkuji kolegovi Flego. A jako další eh, by měla slovo frakce ID, ale ty jsou pravděpodobně všichni nadovolené, takže slovo má za zelené pan Paulus, respektive paní Paulus. Děkuji, děkuji rovněž paní Určitě si ještě najdeme vaši zprávu, o níž tam hovoříte na internetu. Je to skutečně fascinující, čím se zabýváte. Zejména se mi líbí váš odlišný přístup, že totiž to bere z pohledu občanů. Mobilita pro lidi, nikoli pouze mobilita pro auta. Města totiž často v Německu se o tom debatuje a mnoho měst hovoří o navrácení městského prostoru občanům. A přestože lidé eh, jsou ve svých autech uvězněni celé ráno, tak říkají, my bychom chtěli ještě více silnic, ale pak se rozjedou do Kodaně a pochvalují si ten prostor pro eh, pěší, pro cyklisty a nějak si to v, u sebe v hlavě nespojí. Tedy já vlastně budu opakovat v trochu jiné podobě otázku pana Flego. Mohli byste přijít s konkrétními politickými návrhy, s konkrétními návrhy politik možná spíše, tak abyste komisi poskytli dobré zázemí, kvalitní základ pro to, aby vypracovala koncept pro ty, kteří žijí ve městech. A další otázka. Udělali jste i výzkum na venkově, kde lidé často nemají takové možnosti využívat městskou či veřejnou dopravu. Či tam například je možné rozjet mobilitu na vyžádání, tam, kde se nevyplácí mít veřejnou dopravu pravidelnou, kde si ta malá města, malé obce nemohou dovolit poskytovat síť autobusů a tak dále. Děkuji mnohokrát paní Paulus a jako poslední za koordinátory vystoupí za GUE paní Kuntura. Děkuji, pane předsedo. Rovněž já bych eh, vám, paní Věčevo, chtěla poděkovat za velice zajímavou přednášku a mám otázku, která se týká společného výzkumného střetiska. Hovoříte také o spravedlivé transformaci? Řešíte toto téma? Já si myslím, že je to potřeba. Musíme myslet na ty nejzranitelnější osoby a také na znevýhodněné odlehlé oblasti v Evropě, například na ostrovy tam pro ně by měla být připravena odpovídající tlumící opatření. Rovněž jste hovořila o alternativních palivech. I my se tímto tématem by, mm, zde na výboru zabýváte. Vy jste jmenovala vodík. Bohužel vodík by si asi vyžádal velké investice. Také jste hovořila o tom, že třeba zajistit udržitelnost dopravního sektoru. Ptám se, kdy budou nějaké nové alternativní technologie, jako například vodík, konkurenceschopné a za jakých podmínek. Mám tím na mysli nejenom provoz na silnicích, ale také například leteckou dopravu. Jaký by mohl být podíl vodíku v těchto typech dopravy? Mohl by skutečně nahradit konvenční paliva? Děkuji paní Kuntuře a nyní eh, mají dvě otázky dva poslanci. Jako první paní kolegyně Talo. Děkuji mnohokrát, Děkuji také mnohokrát paní Věčevě za její prezentaci. Eh, bylo to skutečně velice zajímavé. Já vám také pra, eh, gratuluji k těm různým eh, flagship reports, k těm vlajkovým zprávám, o kterých se hovořila. Já mám dvě otázky. Ta první se týká rozdílu mezi mobilitou v, městské, v městských oblastech a na venkově. Ukázala jste nám, že jedna studie dospěla k závěru, že ročně stojíme v dopravní zácpě 40 hodin a že to samozřejmě má také ekonomické negativní dopady. Také jste uváděla, že se takto produkuje o 1 až 2 méně, jsou to ztráty. Vy jste tady hovořil o těch průměrných hodnotách pro celou EU. Máte nějaké podrobnější analýzy, zda zde existují nějaké velké rozdíly mezi městy a venkovem? To by mě velmi zajímalo. A druhá otázka, to je téma baterií. Často, když se hovoří o elektroautomobilech, často se, se říká, že baterie něco negativního, lidé nevědí, co mají dělat, když mají například s, takovou, s takovýmto autem nehodu, to se objevilo i v tisku, jestli jsme to všichni četli. Eh, zaměřili jste jednu z vašich testovacích aktivit také na eh, iniciativy druhotného využívání baterií, nějakou recyklaci, nějaký druhý život poté co splní ten prvotní úkol. Děkuji předseda, já mám také otázku, kterou bych vám rád položil. Jde to obdobným směrem, jak se právě ptala kolegyně Thaler, také mi jde o to téma využívání baterií v elektroautomobilech. Jedna z největších výzev bude asi ta, že pokud tyto baterie doslouží pro auto, co s nimi? Experti hovoří o tom, že když dosáhnou baterie asi 80 své výkonnosti, musí v podstatě již být vyměněny. Je třeba je pak recyklovat. Ale odborníci říkají, že předtím existuje ještě jeden krok, a totiž, že tyto baterie mohou být využívány pro uchovávání energie. Ta problematika se nám objeví v souvislosti s tím, že chceme dále rozvíjet obnovitelné zdroje, například sluneční či větrnou energii. A pak tam máme vždycky ty špičky, kde je hodně energie v sítě. E, u sluneční energie je to vždy v poledne, u větru je to, když vítr fouká. A tady by, bychom možli, mohli právě využít nějaké nové druhé použití těchto elektrických baterií právě jakožto média, který bude uchovávat takovou tu elektrickou energii. Byl by to jakýsi druhý životní cyklus pro ty baterie po tom prvém životním cyklu, kdy dosloužily v automobilech. Ty baterie samozřejmě jsou hodnotné, protože jsou v nich cené materiály. A e, pak je tady i problém s tím, že momentálně je těžké recyklovat. Takže jak vy vidíte tuto problematiku? Děkuji. první řadě moc krát děkuji za takto pozitivní ohlas. Jsem velice ráda, že naší výzkum je tak populární, ale hlavně musím říci, že naše společné výzkumné středisko pouze zkoumá se zabývá pouze výzkumem a samo negeneruje politi- politiky. My je můžeme podpořit. Máme kolegy v oddělení pro politiky a oni navrhují něco generálnímu řediteli komise a my to můžeme podpořit. My máme určitou červenou linii, my totiž musíme zůstat neutrální vůči politikám a to, abychom si zachovali věrohodnost. Tedy jakékoliv otázky. Zda tuto možnost byste doporučila či ne, i když já například osobně tam mohu mít už určité k tomu názory, tak bych bylo nekorektní, kdybych je zde projevila. První otázka, ta se týkala rozpočtu. Dnes je významný den, to všichni víme. A uvidíme, zda budou naši eh, šéfové eh, vlád eh, moudří a uvidíme, zda rada bude schopna se zmobilizovat a rozhodnout a doufám, že i rozhodnout se na úrovni. Zatím tedy žádný komentář nelze pronést, protože nyní je to na eh, hlavách států šéfech vlád. Vy jste se zmiňovali o těch klastrech na, eh, v rámci toho nového horizonu. To ale není naše portfolio, to je portfolio kolegů z výzkumu a vývoje. A je to pravda, že doprava se s klimatem neoddělitelně váže. A já vám mohu říct, že dokonce i v tom tématickém nexu máme direktorát eh, ředitelství pro energetiku, klima a dopravu, ale je otázka, zda se to považuje za součást produktivní ekonomiky a průmysl. Nyní uvidíme, s čím přijde ve sdělení 10. března k průmyslové strategii náš komisař. A pak ta otázka týkající se výrobního aspektu, ta tam bude konkretizována. Ono to neznamená nutně, že když se to vše propojí s klimatem a tam hlavně v tom ohledu se jedná o dekarbonizaci, že by to mělo znamenat, že mobilita je odvětvím, kde je potenciál produkce. Každopádně dekarbonizace je tady vůči motivem a to, že bychom neměli mít generování žádného CO2, žádného uhlíku v Evropě do roku 2050, to je natolik Ambiciózní a vyčerpávající, že nevím, jak to v rámci těch klastrů v praxi bude vypadat. Z mobility, ano, z pohledu mobility neutrální. Ono je ale pravda, že přidaná hodnota dopravy je mimo diskusi. Je zcela zřejmé, že pro evropskou ekonomiku to bude takový klíčový eh, sektor pak u těch alternativních paliv. Tam předám slovo našemu odborníkovi, ten vám dá zasvěcenější odpověď. My se zabýváme, intenzivně se zabýváme vodíkem, tady zaznělo několik otázek a vám je známo, že v rámci Horizontu 2020 byla společná iniciativa týkající se využívání vodíku. A v průběhu těch pěti let, možná necelých, co ten společný projekt existuje, kde se kombinuje výzkum i s podnikatelskými subjekty, tak náklady na využívání vodíku překotně eh, opadly dolů, se snížily a pravděpodobně to bude platit u všech eh, zdrojů energie. Už máme třeba celé autobusové sítě, které jezdí na vodík a ono to zvyšuje i bezpečnost, ten výzkum a zároveň snižuje náklady. Zda budeme pokračovat v těch společných projektech? Pravděpodobně ano my jim rovněž poskytujeme ten výzkum, aby mohli pracovat dál. Elektrifikace. To je další téma, na něž jste se tázali. Konkrétně, zda bude kdykoliv možné, aby se elektrifikovala i vozidla na dlouhé tratě. I tam předám slovo kolegovi ten odpoví později, včetně automatizace a čtvrtá generace automat, robotizace. Pak města a venka. Tam vás vybízím, přečtěte si naši zprávu o městech. Tam je kapitola o mobilitě ve městech. A tam se to hlavně týká využívání městského prostoru, zda na silnice nebo zda na něco jiného. A skutečně v našem výzkumu zvažujeme, že mobilita by měla být vnímána jako služba, ne jako hm, ta auta, která tam prostě někam musíme dát. Spíše jako služba a že obecní úřady či příslušné orgány ji musí poskytnout. Mobilita nemusí ani být provázána s infrastrukturou, ani s automobily jako takovými. Musíme se spíše zaměřit na to, jak službu toho, že by občan mohl být mobilní, poskytneme. Venkov. Pokud se podíváte na jednu z mých průsvitek, kde se hovoří o 40 hodinách ročně, které průměrný občan EU stráví v zácpách, tak tam vidíte takovou čáru, která je níže. A ta vám sdělí, kolik je těch hodin v těch oblastech, které nejsou městské. My tedy tu analýzu provádíme právě z pohledu dopravních zácp. A máme i analýzy nikoli pouze pro města, ale i pro mimoměstské prostředí. Co se od vás ráda dozvím, to jsou ty znalostní mezery, které, které tam vidíte a my je pak můžeme zaplnit, ať už sami, anebo ve spolupráci s jinými výzkumnými instituty. Tedy pokud se zeptáte mě, co je důležité pro mě, tak já bych ráda věděla, kde ještě něco schází. Ať už z pohledu politik, nebo z pohledu i toho, kolik čeho o čem víme. Z pohledu znalostí studie k spravedlivému přechodu, k spravedlivé transformaci. Ano, zabýváme se tím. Jeden z pilotních projektů, která se, který se jmenuje Přechod eh, v oblasti výroby energie a sociální zranitelnost těch eh, hospodářských systémů, které u nichž probíhá transformace. To je jeden příklad našich analýz, které nabízíme. Tam si to můžete přečíst. Spravedlivá transformace, tam eh, spolupracujeme s DG Renew, které budou mít, eh, kteří budou mít dispozici těch 7,5 miliardy, které budou rozdělovat. My budeme přispívat svým dílem u e, toho druhého života baterií. Tam už jsem to nakousla a je zcela jasné, že u baterie musíme počítat s druhotným využitím, zejména z pohledu všech těch surovin, e, prvků, které musí být v každé baterii obsaženy. Tedy ano, musíme uvažovat o novém způsobu druhotného využití a jako úložiště energie, to je rozhodně vhodné. Například, pokud se dá automobilové baterie uplatnit pak v domácnosti, aby nám posloužili, například dobili se v noci a ve dne, když je nepotřebujete v autě, tak aby vám posloužili v domácnosti, tak ano, jde o inteligentní potenciál všech možností ukládání energie. A pokud budeme velkoplošně nahrazovat baterie v automobilech, pokud se to tedy rozšíří a pak už přijde na tu výměnu, tak to bude obrovský zdroj záložních článků. To by bylo vše zatím a ještě dám příležitost kolegovi, aby zodpověděl. Tak to... um. Děkuji. Já se pokusím eh, zareagovat na otázky týkající se alternativních paliv, ať je to vodík a podobně. Takže eh, a, eh, tak to je takové, taková, eh, potom se komplikované eh, dopravy, jako přeprava zboží, námořní doprava, letecká. Určitě máme k tomu svůj názor, ano, ale eh, my jsme vědci, takže pokusím se zareagovat jako vědec. Ano, je to asi žádná, není to žádná novinka, že my nemáme jedno řešení. Máme různé alternativy, různé varianty a mm, máme eh, různé nosiče energie, které lze používat v dopravě a eh, které nejlépe hm, zrovna se použijí. Mám ve světle cílu hm, rok 2050, to znamená eh, uhlíkově neutrální doprava společnost a ve světle začínajících diskuzí z DG Klima o revizi cílu CO2 v dopravě, v silniční dopravě, tak určitě budeme muset se na to podívat detailněji. To znamená, co je na trhu, eh, za technologie, za paliva a jak nejlépe je využívat v dopravě. Otázka týkající se elektrifikace eh, nákladní dopravy. Je to možnost, ano, ale kromě mm, testování v různých členských státech v Evropě, tak nevidíme nějaké velké použití eh, vzhledem k nákladům infrastruktury, asi chápete. Elektrifikace všech dálnic v Evropě, to by znamenalo obrovské náklady, kromě potíží eh, spojených s tím aplikovat tyto technologie eh, to znamená, že ty, eh, ty elektrické sítě by mu, musí i projít tunely a podobně. Potom máme zde i alternativně paliva, biopaliva, která lze používat například, nebo to tež platí pro i eh, lodní dopravu, kde lze používat LPG, biopaliva, biodiesel například, eh, protože tam se hodně používají naftové motory. A letectví, letectví, no, to je trochu jiné. A tady bodíkové mm, články asi nejsou alternativou, nejsou alternativou, protože tam ta energie na kilogram eh, té váhy, kterou převa- na palubě, tak to asi Eh, těžko můžeme to nahradit nějakým tekutým palivem. Takže tady potřeba jít cestou inovací. Jsem přesvědčen, že asi určitě k něčemu dojde, protože je zde potřeba i zájem na trhu, tak někdo to určitě eh, někdo určitě na řešení začne pracovat. Podík, Vodíkové palivové články. Tady jsme viděli určitý vývoj eh, výrob, u výrobců, kteří Eh, vyrábí toto v, u lehkých motorových vozidel i u těch těžkých a eh, i pro tě, eh, mm, tu těžká motorová vozidla, tak tam sem používají mm, dvě, v podstatě se zdvojí ty články, ty, které se jinak používají u mm, osobních aut. Ale upřímně, to o tom rozhodne trh, ne vědci a trh nalezne to nejvíce efektivní, finančně efektivní řešení. A já myslím, že tím jsem asi zareagoval na většinu otázek, které mi byly směrovány a pokud ne, tak doplním. Děkuji. Vielen Dank für die Děkuji mnohokrát za vyjádření komise. Jistě budeme mít ještě další dotazy, ale ne dnes. Nebo dnes končí schůze našeho výboru. Děkuji vám za vaše přednášky, děkuji také všem poslancům, pracovníkům sekretariátu a dalším pracovníkům. Děkuji také tlumočníkům, říká laskavě pan předseda. Ještě musím oficiálně oznámit, že 16. a 17. března se zde opět setkáme na výboru pro dopravu, alespoň všichni ti, kteří jim se bude chtít. Tímto je schůze tohoto výboru u konce a přeji všem, kdo jedou domů ještě dnes, šťastnou cestu domů a všem ostatním šťastnou cestu zítra domů a krásný víkend.